Good afternoon, ladies and... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pustíme se do práce. Já mohu uh, přejít do svého mateřského jazyka. Já vás zde srdečně vítám v zasedacím sále politické skupiny Evropské strany Lidové. Máme velice zajímavý pořad jednání dnes. Skládá se ze tří částí. Nejdříve budeme mít slyšení s předsedou Evropské komise Žánem Claudem Junckerem, kterého zde srdečně vítám. Srdečně vás vítám, pane předsedo. Pak budeme mít krátké slyšení se státním tajemníkem pro finance z Portugalské republiky a pak jako poslední bude schůze koordinátorů. Chtěl bych velice poděkovat předsedovi Evropské komise za to, že i hned přijal naše pozvání a byl dnes ochoten hovořit s členy a diskutovat s členy vyšetřovacího výboru. a Reagovat na jejich dotazy. Již dvakrát jsme eh, hovořili s panem Moskovisem a jednou s paní Jourovou a hospodili jsme tedy, hovořili jsme o aktuální legislativě. Navíc eh, vyšetřovací výbor eh, provedl čtyři zjišťovací mise a bylo to do Spojeného království na Maltu, do Lucemburska a do USA. A ještě máme plánovány tři další do Portugalska, na Kypr a do Švýcarska. Tam jsme zjistili, že jsou různé scénáře spolupráce během těch našich cest, těch zjišťovacích mizí. Ne vždy ta spolupráce byla uspokojivá. Pane předsedo komise, já bych rád se změnil tři věci. Zejména za prvé přístup k dokumentům. Zde zjišťujeme, že rada to blokuje, zejména s ohledem na skupinu kodexu chování, kde nám říkají, že to je mezivládní záležitost, mezivládní nástroj a proto, že parlament nemá žádný přístup. Dále já jsem vysoce nespokojen s ochotou e, ke spolupráci se strany malckého předsednictví, ti na základě rozhodnutí rady nebyli ochotní minulý týden nás navštívit a my se tomu budeme věnovat tedy nadále, nenecháme to jaksi samo o sobě. A pak tady máme další odmítnutí dát něco k dispozici našemu výboru, to souvisí s našimi právě a kdo tedy se zdráhá, zejména advokáti, bankéři a politicky exponované osobnosti. U vás je tomu jinak a proto vám ještě jednou mnohokrát děkuji. Předložili jsme vám 10 bodů, které se týkají aktuální legislativy, ale také se týkají dřívějších postupů či vyjednávat strategií v Lucembursku. Lucembursko je dnes, a o tom jsme se mohli přesvědčit přímo na místě, druhý největší místo, na, druhé největší místo na světě, kde jsou fondy, největší místo v eurozóně, kde jsou banky a e, z celosvětového hlediska šesté největší místo, kde se koncentrují banky. Já pocházím z porodní e, Falcka a z, ze své země jsem vždy objevoval, jak rychle, s jak velkým enálem Elánem Lucembursko dokázalo tyto záležitosti rozvinout. Dnes nemáme jako cíl, říkám to již na počátku, nebo dnes jistá frakce přišla s určitým sdělením. My dnes nemáme za cíl někoho obžalovávat, obvinovat. Ta studie, která byla dnes zveřejněna, podle mne jak jsem se aspoň dnes dopoledne dočetl, nepřináší nic zásadně nového. Já osobně jsem 23 let členem výboru Ekon. Víme, že trvalo 15 let, než směrnice eh, byla připravena v té současné podobě. A nebylo to jenom Lucembursko, bylo také Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Kanars, eh, také eh, ostrovy, které tehdy zastupovala Velká Británie, Kanárské ostrovy. Takže to říkám schválně, aby tady nevznikl nějaký falešný dojem. Dnes skutečně nejde o to někoho obžalovávat. Vyšetřovací výbor se chce podívat na metody, způsoby vyjednávání a chce získat podněty pro to, jak by bylo vhodné či nutné změnit legislativu či dokonce i smlouvy. Proto, pane předsedlo, jsme si dnes naplánovali, že vy budete mít nejdříve desetiminutový úvodní projev a pak budeme mít okolo otázek s, s, něma, s našima oběma spoluspravodaji, budou to sloty v délce pěti minut, tedy otázka a odpověď celkem budou trvat maximálně pět minut. Nyní prosím aby nám fotografové uvolnili místo, aby poslanci také mohli vidět pana předsedu komise, až bude hovořit. Prosím tedy uvolněte prostor. A ještě jednou opakuji, ještě jednou mnohokrát děkuji panu předsedovi Žáne Claude, máš slovo. Vážený pane předsedo, bohužel nebudu moci E, přeskočit do svého mateřského jazyka, protože tomu by rozuměli skutečně e, <laughs> by rozumělo velmi málo lidí v tomto sále, asi nikdo, a proto tedy budu hovořit jiným jazykem. Samozřejmě to neznamená, že bych nebyl připraven hovořit i anglicky. Abych chtěl, e, dámy a pánové, říci, že určitě sdílíme stejný cíl, který jde nad eh, rámec pouhé fiskální spravedlnosti. Eh, Panama Papers eh, odhalili, že stávající fiskální systém je zneužíván a že některé podniky ho využívají k daňovým únikům jak na úrovni evropské, tak také na úrovni mezinárodní. A důvěra našich občanů byla značně narušena. Občané samozřejmě po právu se rozhořčují, nad tím, že ty eh, systémy zdanění podniků jsou nepřiměřené a do jisté míry neprůhledné. Ty eh, systémy byly využity různými nadnárodními společnostmi, eh, které využívají disparity těch systémů a také nedostatečné kontroly. Podle vašich odhadů se ty úniky pohybovaly kolem 75 miliard eur, které mohly být investovány do veřejných služeb, infrastruktur, do sociální oblasti a tak dále. A podniky eh, sami jsou obětí té daňové optimalizace. Ta situace se skutečně nedá dále tolerovat těch daňových pravidel je velká spousta a mnoha tato pravidla porušují eh, podmínky rovné soutěže. Proto se všichni shodneme na cíli, že je třeba bojovat proti takovýmto nelegálním postupům a je eh, třeba daňovou strávu ztransparentnit a zefektivnit postupovat ale musíme co nejrychleji. Již během volební kampaně v roce 2014 jsem se zavázal k tomu, že se bez váhání na tuto cestu vydám a Evropský parlament rovněž eh, vyjádřil tuto vůli a samozřejmě také komise, kterou zde zastupuji hned od prvního dne svého mandátu, eh, o tom hovořila a zavázal se k tomu. Já když jsem 12. listopadu 2014 předstoupil před Evropský eh, parlament a také v červenci 2015, kde jsem na tom hovořil, o tom hovořil na daňovém výboru, tak jsem hovořil o tom, že je třeba bojovat proti daňovým únikům a chtěl bych ocenit, eh, že Pierre eh, Moskovici a další v tom udělali spoustu důležitých kroků, přijali jsme řadu reform a jednoduchých principů. Nejjednodušší je prostě ten, že podniky musí platit daně tam, kde vytvářejí zisk. Já jsem se tedy k tomuto zavázal a dodržuji to. A byl to také eh, základ eh, pro eh, vyšetřování Eh, společností, jak v Lucembursku, tak v Nizozemsku, tak asi ještě dalších 35 společností v Belgii a podařilo se nám eh, získat zpět asi 13 miliard eh, eur. Probíhá i další vyšetřování, například některé se týkají Amazonu nebo ještě některých dalších společností, které porušovaly zákon především ve Francii. Je také třeba, aby členské státy měli k dispozici dostatek informací, aby mohli eh, provádět eh, daňovou politiku eh, skutečně spravedlivě. Je třeba také bojovat tou transparentností proti stínové ekonomice. My postupujeme samozřejmě rychle, ale nejde to bez určitých problémů a překážek. Je třeba, aby členské státy odstranili určité bloky a aby konkrétně pracovali na tom, abychom dospěli k účinné a spravedlivé eh, daňové politice. Kdo by si byl představil, před dvěma roky, že za méně než sedm měsíců se nám podaří uzavřít dohodu o automatické výměně informací, které se eh, týkají eh, daní. Eh, Stoupilo to platnost 1. ledna tohoto roku a informace již od léta budou moci být vyměňovány. Tuto dohodu jsme vlastně schválili za lucemburského předsednictví v říjnu roku 2015. V uplynulém roce jsme také velkými kroky postupovali kupředu, uzavřeli jsme řadu bilaterálních dohod o daňové transparentnosti, uzavřeli je 28, 28 eh, členských států, eh, plus eh, také Andora, San Marino, Liechtensteinsko a Švýcarsko. A budeme dále pracovat na návrhu o takzvaném BEPS, a i tím se snažíme bojovat proti těm nejběžnějším strategiím, které ty společnosti, které se chtějí vyhnout placení daní, používají. Ale jdeme ještě nad rámec toho, co navrhuje OECD, protože ta pravidla u nás budou závazná. Jsme ještě poměrně daleko od eh, toho, aby podniky, aby ty velké podniky eh, musely své daňové výnosy informovat, eh, sdělovat tedy v té zemi, ve které eh, ty společnosti ty zisky vytvářejí. Respektive toto je tedy již nyní k dispozici a občané si mohou kdykoliv vyhledat jaké zisky daná nadnárodní společnost v jejich zemi vytvořila, což také přispívá k daňové transparentnosti. A jdeme ještě dále, protože jsme zatím pouze na začátku toho globálního řešení. Je zde problém přesunu zisků v Evropské unii a e, takzvaný e, společný konsolidovaný základ pro placení e, daní, CCCTB, a to také, až bude schváleno, bude velice důležitý nástroj. Po konzultaci podniků, parlamentu a členských států jsme návrh z roku 2011 předložili znovu, zjednodušili jsme ho a také jsme snížili náklady na shodu, na dodržování eh, podmínek a také jsme tam upravili určité věci, které se týkají přeshraničních styku. Mělo by se tedy postupovat ve dvou etapách. Nejprve tedy ten společný daňový základ a druhá etapa se bude týkat konsolidace. Tento dvoukrokový přístup umožní využívat CCCTB co nejrychleji, tak aby abychom využívali všech možností, které systém nabízí. A také je to naše přímá odpověď na skandál Panama eh, Papers, eh, kdy jsme několik týdnů po tomto eh, skandálu přišli s řadu opatření na boj proti daňovým únikům, vyhýbání se daňové povinnosti a praní špinavých peněz. Také připravujeme pravidla týkající se DPH a přeshraničním únikům s touto daní. A protože ten problém je celosvětový, tak eh, se snažíme eh, pracovat i na řešení problematiky daňových rájů a do konce tohoto roku přijdeme s návrhem toho, aby ty země, které odmítají jakýkoliv dialog v této oblasti, byly určitým způsobem eh, postiženy, aby byly přinuceny dodržovat zásady řádné daňové zprávy. Tolik tedy, dámy a pánové, několik slov na úvod a ještě chci ocenit eh, Evropský parlament v tom, že podporuje veškeré úsilí v této oblasti, které Evropská komise vyvíjí. Je pravda, že kvůli nebo díky těm skandálům se ten úkol trošičku usnadnil. V každém případě je ale třeba, abychom postupovali rychle a s veškerou energií. Děkuji, pane předsedo. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo komise. Od vás jsme se dozvěděli, jak vypadá aktuální stav jednání na komisi. Jak jste sám uvedl, v důsledku různých skandálů a zveřejnění, eh, které jsou to věci, které zveřejnili žurnalisté a whistlebloweri, se vrhlo světlo na velice obtížnou oblast. My to velice vítáme a jsme toho názoru, že ten veřejný tlak, který byl vytvořen, podnítil politické eh, odpovědné osoby, aby jednali a toto jednání zlepšil a urychlil. Proto si myslím, že naším cílem není až tak, eh, aby zabývat se či odkrývat chyby minulosti 20 let poté, ale spíše hledět do budoucna a poučit se i od vás v tom smyslu, co je, čeho se máme v budoucnu vyhnout. naší tradici mají nyní slovo oba dva Kospravodajové ko jako první jako jako pan Kofold. Děkuji, pane předsedo, a vítám pana předsedu komise. Jsme velmi rádi, že jste přišel k nám do našeho výboru a já bych rád přišel ke své první otázce. Já si myslím, že jedno z největších selhání členských států je nedostatečný úspěch práce skupiny pro kodex chování, která funguje již 20 let. Vy jste byl mýva, bývalý nebo jste bývalý ministr financí Lucemburska, bývalý premiér, to znamená, že se to mohl ovlivnit. Její smysl byl tedy bojovat proti škodlivým daňovým praktikám a to se nepodařilo bylo to, byla to e, překážka transparentnosti, to znamená, že já bych rád věděl, co uděláte ve své stávající pozici, co by předseda komise pro reformu této skupiny, jestli e, převezmete iniciativu, jestli například zhodnotíte práci skupiny během 20 let, můžete to jako komise udělat a vedlo by to k transparentnosti, pokud jde o práci této skupiny a mohli bychom se zbavit i principu jednomyslnosti. E, pane Junkra, Eh, vy jste eh, tady zmínil otázku oznamovatelů. Netýká se to pouze Panama Papers, LuxLeaks, eh, ale i dalších afér. To znamená, že já se ptám, co komise učiní pro to, aby to mohlo fungovat mnohem lépe. V Lucembursku jsme viděli to, že oznamovatele, kteří oznamovali uh, nelegální praktiky byly předmětem soudního řízení a to je skandál. To znamená, že já bych se rád zeptal, co komise učiní pro to, aby vznikl lepší rámec pro ochranu novinářů, oznamovatelů a další, kteří, dalších, kteří tedy chtějí upozorňovat na takové praktiky, tak aby byli chráněni. Děkuji. Eh, vešel jste se do dvou minut. Nyní má pan předseda komise možnost odpovědět během tří minut. Musím říci, že nemám žádnou přímou zkušenost, pokud jde o skupinu pro kodex chování. Tato skupina vznikla v roce 1997 na můj návrh, co by předsedy ECOFINu, společně s dalším široce koncipovaným rozhodnutím. E, často se říkalo, že ta práce této skupiny nevedla k žádným výsledkům. Já si nemyslím, že je to úplně pravda, protože e, jsme provedli screening 121 daňových systémů a e, zavedli jsme tedy Eh, nebo eh, sestavili jsme určité dokumenty a změny, které tedy platí, týká se to i Lucemburska. Eh, já si myslím, že ta skupina tedy musí být revidována, co se týče její zprávy, její mandát, jejího mandátu a komise je tedy v kontaktu s touto skupinou, tak abychom se o to postarali, protože nemůžeme být úplně spokojeni s tím, jak tato skupina funguje, s jejími výsledky. Otázka eh, tedy je také, jak je to s transparentností této skupiny. Pokud jde o oznamovatele, tak komise pracuje na návrhu, který by měl oznamovatele lépe chránit. A tomu se tedy v nadcházejícím období budeme věnovat. Já jsem se vešel dokonce do menšího, kratšího času než tři, tři minuty. Já, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. My jsme si pozvali předsedy skupiny Kodex Klování, předsedu, no předsedkyně, ona nám to odmítla s důvodem, že tato, ten kodex Klování, že to je mezivládní nástroj, že proto nemáme právo si je vyslechnout. Nyní Fabrizia Lapecorella z Itálie. To je její jméno tedy. Takže my se tomu, to už si ještě nějak dořešíme a dozjistíme. A nyní Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo, a vítám vás, pane předsedo. Vy jste ve svém úvodním projevu zmínil současné i budoucí iniciativy komise, které by měly vést k tomu, že se zlepší právní rámec. Nicméně druhá strana mince je provádění té legislativy. Podle mého názoru je to tak, že jedno z nejdůležitějších, že jeden z nejdůležitějších závěrů tohoto výboru předběžných závěrů tohoto výboru je to, že dohledová funkce komise v tomto ohledu byla nedostatečná nebo zanedbaná, pokud jde o vyhýbání se daňové povinnosti, eh, daňové uniky a praní špinových peněz. Eh, aféra Panama Papers tedy byla obrovská a zároveň jsme tedy nezaznamenali nějaké kontakty komise a členských států, pokud jde o provádění evropské legislativy. A kromě toho se zdá, že Evropská komise nevytvořila dostatečné kapacity na to, aby se mohla této záležitosti věnovat. E, jedním z příkladů je například seznam e, rizikových zemí z hlediska praní špinavých peněz. Komise není schopna to učinit sama a spolehá se přitom na jiné instituce. Podle mého názoru je to poměrně závažná záležitost. Vy jste, eh, co by předseda, člen, eh, hostem našeho výboru pouze zřídka, to znamená, že je pravděpodobně posled, dnes poslední příležitost, abyste tyto obavy našeho výboru rozptýlil. Děkuji. Děkuji. Také jste se vešel do dvou minut, takže nyní máte slovo vy, pane předsedo. Prosím. Kolegy. Já si myslím, pane předsedo, že kolega má pravdu. Skutečně to není pouze věc legislativy, ale také jejího provádění. Legislativa je silnější než provádění. Nicméně není to tak, že by komise nic nedělala. My jsme zavedli směrnici v rámci směrnice o výměně informací 39 řízení pro porušení. Takže my se snažíme, aby legislativa byla dodržována a snažíme se, aby ten dohled eh, dodržování všech směrnic, které byly od začátku našeho mandátu přijali, aby tedy ten dohled byl posílen. A samozřejmě eh, doufáme, že tomu tak bude i u těch směrnic, eh, které ještě budou přijaty do konce našeho a vašeho mandátu. A ještě k tomu blacklistu. Já samozřejmě nechci eh, kritizovat členské státy, bych jsem na to zvyklý a oni jsou zvyklé na to, že kritizuji. My pracujeme na druhém verzi seznamu toho blacklistu. Jsme v kontaktu s členskými státy a chceme do konce tohoto roku zveřejnit nový blacklist, pokud tedy jde o daňové jurisdikce mimo Evropskou unii, které neplní mezinárodní pravidla. Děkuji. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Jako první profesor Dariš Rosáty za EPP. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu předsedovi komise, že mezi nás přišel. Děkuji za úvodní slova. Já mám tři stručné dotazy Chtěl bych eh, v první řadě ocenit komisi za její úsilí za uplynulý rok a půl, za to, že zavádí nové legislativní návrhy, které mají za cíl bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se. Podobně jako předřečník mám také určité pochybnosti, pokud jde o tu implementaci, ale Zdá se z těch Panama Papers, eh, že některé členské státy v nich figurují častěji než jiné. Proč si myslíte, že tomu tak je? je to výsledek toho, že evropská legislativa není dostatečně implementována, nebo je to spíš otázka nějakých mezer v národní legislativě, které stojí za tím, že třeba Lucembursko nebo Nizozemsko se v těch Panama Papers objevují častěji než země jiné. Jak se na to díváte a co s tím chce komise dělat? aby případně tyto mezery nějak eh, zaplnila. A druhá otázka. Komise zahájila vyšetřování toho skandálu Panama Papers a vy jste zveřejnili k tomu něco na vašich stránkách? Pokud ano, bylo by možné, aby tento výbor k tomu měl přístup k takovým informacím? Kolega, děkuji. Nyní pan předseda komise. Tři minuty. Zda jsme přikročili k nějaké podrobné analýze u Panama Papers? Ano, už, už eh, to máte, protože cokoliv komise dá na papír, eh, potom unikne. Potom tam je nějaký lík z komise, vždycky. A my jsme samozřejmě připraveni vám zaslat písemně přímé, přesné odpovědi na veškeré otázky, které nám členové tohoto výboru zasílají. Vy jste měli již setkání s panem komisařem Moskovicím. Takže další jednání nebo setkání s ním budou následovat. Veškeré vaše otázky tedy zodpovězeny budou. Pokud jde o tu první vaši otázku. My k členským státům přistupujeme eh, rovnoprávně. Ta řízení pro porušení aplikujeme tam, kde si to situace vyžaduje. Proč v těch různých skandálech se některé členské státy objevují častěji než jiné? Musíte si uvědomit, že zmiňování těch některých zemí vyplývá do určité míry z minulosti. Situace se oproti minulosti velice změnila. A ono se to netýká pouze těch zemí, které jste zmiňoval vy. Ten problém je širší. Ale to, co my jsme udělali v první řadě je, že jsme zavedli 12 legislativních nástrojů a potom ještě další bude eh, zaveden v nadcházejících týdnech. A to proto, protože jsme přesně se snažili nějak odstranit eh, určité právní vákuum, určité ty mezery v legislativě. Děkuji mnohokrát jako další za sociální demokraty Peter Simon. Vážený pane předsedo komise, já bych se chtěl vrátit k, k tomu výčtu k toho, co udělala komise za poslední léta, jak se o tom hovořili. Já si vzpomínám na mnoho akcí v Německu. A když já pak o tom informuji, tak, tak mě téměř nikdo nevěří. Takže já bych chci říci, že prostě vaše jméno je napříč Evropa propojeno s určitým systémem, kde si lidé říkají, tady si jistá zim, země, jak si vytvinula, vyvinula jakýsi státně organizovaný daňový dumping, prostě takový způsob, jak dobře vydělávat peníze. To si myslí lidé. Když já eh, lidem ve svém volebním okrsku říkám, co udělala komise za posledních eh, několik let, no tak eh, ono je to velmi překvapuje, ale přesto, přesto při vaším úsilí vidím oblasti, kde jsem udivé, ten, že se nesnažíte poněkud víc. Eh, tři oblasti bych rád popsal. Za prvé, seznam, která by se týkal daňových rájů pro praní peněz. Zde na výboru jsme mohli hovořit jak s administrativou, tak s odpovědnými komisaři a šlo o ten seznam, který jsme dvakrát odmítli, který vy jste předložil. Tam jsou země jako Severní Korea či Afghánistán. Já jsem vži, nebo Vanahuatu, to je země, kterou vůbec neznám, ale země, kde každý o nich ví, že se tam perou peníze, že jako například Panama, ty na tom seznamu vůbec nejsou. A vaše jediná odpověď je to, že šest osob že by se potřebovalo šest osob, které by dva roky prováděly evalu- evaluaci toho, zda země jako Panama smí na ten seznam nebo ne. Pro nás je to směšné. A já očekávám od komise, aby se tomu věnovala odhodlaněji, aby zjevné věci prostě na ten seznam dala, aby na tém seznamu byla Panama a obdobné daňové ráje. A pak se můžeme podívat, eh, co ty země eh, přednesou eh, na svou obhajobu, když tam tedy obrátíme důkazní břemeno a dále daňové úzobí v EU, úlevy v EU. I to k tomu panáleží k tomuto tématu. Dovedete si představit, že by se udělali nějaký seznam, kde by byly daňové ráje, Eh, země, které jsou daňovými rájovi, rájmy jsou v EU, nebo jsou to nějaké jejich eh, zámořské oblasti, jste ochotní se tomu věnovat takto? Jste ochotní přistoupit k členským státům a požadovat, aby automatická výměna informací o předběžných daňových rozhodnutí, kterou potřebují, když mají pravá šetření, že takováto výměna bude za podpory Evropské komise. Členské státy to prostě nechtějí, dokud komise prostě eh, je v tomto nepodpoří. Budete to požadovat? Děkuji za otázky. A nyní má dvě minuty dvacet pan předseda komise. Mohla byste mi, pane Simone, zopakovat ještě jednou vaši třetí otázku? Předběžná daňová rozhodnutí a automatická výměna informací byla rozhodnuta mezi členskými státy, pokud nadnárodní společnosti nyní Eh, vlastně eh, mají určitou záležitost, která se týká více členských států, tak to si mohou ověřit členské státy, zda eh, se jich to nějakým způsobem týká, zda je tam nějaké rozhodnutí, které vlastně na úkor jejich členské státy, ovšem nechtějí si automaticky vyměnovat informace o předmětních danových rozhodnutích, o těch tax rulings Evropskou komisi, A přece Evropská komise je strážkyně smluv, prosazuje hospodářskou soutěž a ona přeci musí mít o tom mít informace, pokud má správným způsobem jednat. Děkuji, pane kolegě Simone. Já tady začnu s tou poslední otázkou, protože ta je skutečně velmi hutná. My jsme navrhli Eh, když jsme předkládali ten eh, návrh o tax rulings, eh, tam jsme jasně říkali, že komise musí být informována o stávajících či připravovaných tax rulings, těch pět předních daňových rozhodnutí. Některé členské státy to odmítly. Mně se to nelíbí, my se tomu bude i dále věnovat, budeme tlačit s tím směrem dále. Potřebujeme v Evropské unii jednu instanci, která bude mít celkový přehled a která bude svou legislativní činnost také pozměňovat s ohledem na ten aktuální vývoj, modifikovat. My jsme velice proto, aby i komise měla informace o těchto předběžných daňových rozhodnutích. A tady potřebujeme plnou spolupráci členských států a také bychom potřebovali plnou spolupráci dalších eh, těch, kterých se to přímo týká, protože kdo svou národní daňovou zprávu Eh, informuje, tak by měla tedy informovat i Evropskou komisi. A ovšem rada se vyslovila proti. Velmi bránila se tomu a já jsem jasně toho názoru, velice si na tom trvám, já už jsem o tom hovořil. Chci, abychom měli doplnění seznamu děnových rájů, který jsme předložili již dvakrát, abyste to odmítli. Uh, vy jste nám to poslali zpátky hmm. že to máme doplnit, ten seznam, protože není úplný. Ale pozor, já musím upozornit na jeden aspekt. Já jsem to řekla, ale eh, říkal, že jako jsem to německy, říká pan předseda. Ano, na úrovni komise nemáme lidské zdroje. Prostě nemáme lidské zdroje, abychom takovéto posouzení mohli provést. Já nejsem tak eh, dobře vybaven jako některé parlamentní skupiny. Nemohu slíbit něco, co potom nebudu dodržet. Co jsem říct, že co se týká eh, komise, tak se velice zajím, budeme se muset zabývat otázkou, až budeme jinak rozvrstovat personál komise, jak se tomu věnovat, jak to podnítit. Navíc jsme odcházeli na dobrou vůli členských států. Některé členské státy mají poznatky, o daňových systémech mimo Evropu, které komise nemá. Kdyby nám to sdělili, tak bychom skutečně v té věci pokročili dál. Proto tedy ještě jednou jsme, se obracíme na členské státy a chceme, aby nám sdělili, kdo podle nich spadá do kategorie daňových rájů. A dali bychom to na ten seznam, i když třeba to takto nevidí přímo všichni. Takto bychom byli schopni tedy ten seznam eh, doplnit. To tež platí pro země, které, které provozují praní špinavých peněz. Děkuji mnohokrát, pane předsedo komise, jako další na mém řečnickém seznamu je za EKR profesor Ben Pluke. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobrý den, pane Junkere. Ve svém úvodním projevu jste uvedl, že od těho úniku těch panenských dokumentů víme, v jakém míře se provádí daňové úniky právě prostřednictvím nadnárodních společností a vyhýbání se daňové povinnosti. Mnohým znám, z nás to bylo známo i předtím, v Německu bylo otevřené tajemství, že pokud chce někdo ochránit eh, své peníze před daňovou zprávou, tak je musí nějak dostat do Lucemburska. Já se vás ptám, dozvěděl jste se teprve prostřednictvím těch Panama Links, že existují tyto techniky, techniky, jak se vyhýbat daním, anebo jste to věděl již dříve? Myslím to konkrétně, eh, se zeptám, v roce 2003, když šlo o Evropskou Saving text Directive a automatickou výměnu informací. Věděl jste již tehdy o této problematice a pokud jste o tom věděl, z jakého důvodu Lucembursko v té době nechtělo provádět automatickou výměru informací? Proč Lucembursko zavedlo strážkovou daň místo této výměny informací, která byla jinými členskými státy praktikována. Proč tedy Lucembursko nemohlo udělat něco, co ostatní eh, evropské státy dělali bez problémů? A dále eh, vybavení zdroji. Tady není pouze ta záležitost těch panenských dokumentů, o toho úniku, ale také o to, o to záležitost Luxemburg Weeks v oblasti těch předběžných daňových rozhodnutí, kde na evropské úrovni jsme opravili nástrojem eh, zkreslení hospodářské soutěže Protože komise zdá se nemá dost zdrojů na to, aby to, co bylo odhaleno pomocí Luxemburg Leaks, systematicky dohledala a vyšetřila a zpracovala. Neustále tady zůstává výčitka selektivity. Proč určité e, případy jsou komisí zpracovány a jiné ne? Proč se jiným nevěnuje? Když to tedy, jak jste řekl, Eh, že si musíte znovu promyslet, jak tedy využívat zdroje. Ptám se vás, budete se tedy zabývat tím komplexem předběžných daňových rozhodnutí a budete schopni systematicky zpracovat všechno, co se objevilo v rámci Luxemburg Leaks, veškeré ty možná, eh, možné i další zkreslení hospodářské soutěže. Děkuji. Pane profesore Rulke, to bylo mnoho otázek v jedné, ale nejdříve se vrátím ke kolegovi Simonovi, neboť on mě položil otázku, zda si pohráváme s myšlenkou, že bychom e, i daňové rání uvnitř Evropské unie jasně pojmenovaný. To neučiníme, protože jsme toho názoru, že návrhy komise, pokud budou správně implementovány, tak už je to vlastně zastaralý fenomén. Není to už aktuální, proto máme pocit, že nemáme povinnost takto učinit. Leda, že by tady došlo nějakým závažným záležitostem, pak ano, pak bychom mohli ji přímo pojmenovat to, koho se to týká. E, nyní vám za dvě minuty vysvětlit, proč Lucembursko tehdy si zvolil model srážkové daje, jako některé jiné členské státy také, a nezvolilo si model odstranění bankovního tajemství, to bych asi nezvládla, ale přesto připomínám, že člověk, tehdy jsme žili prostě v jiném světě a tehdy i ve světě, i ve světě vědy převládal názor, že pokud e, máme relativně vysokou srážkovou daň, že to v podstatě má stejný dopad jako zrušení bankovního tajemství. Důvod, proč Belgie a Lucembursko se takto rozhodli v roce 2015, stupňově se to zvyšovalo do roku 2011, že zavedou tu srážkovou daň, Eh, to byl ten důvod, eh, o kterém jsem hovořil. A samozřejmě některé jiné země se dříve rozhodly, že přestoupí na ten váš systém, který se tak chválil, ale tam byla určitá předběžná podmínka a to bylo to, že že budeme přezentně danit nejenom uvnitř EU, ale také třetí státy, San Marino, Andorra, Švýcarsko a tak dále že tedy tyto státy se začlení také začlení do tohoto systému, což již učinili mezi tím, ale dříve ne. A dále USA e, také tam byla ta podmínka, že budou srozuměni se systémem automatické výměny informací. V roce 2002 jsme tedy měli dvojí systém, systém koexistence obou těch dvou modelů, tak to bylo zavedeno a upozorňuji, že to bylo takto zavedeno se souhlasem Evropského parlamentu. E, e, nebylo to sice v postupu spolurozhodovacím, ale parlament byl e, požádán o stanovisko a Evropský parlament tehdy schválil model koexistence dal svůj souhlas. Já se nezabývám otázky hospodářské soutěže. Já mám komisařku pro otázky hospodářské soutěže. Když jsem ji jmenoval, tak jsem mi řekl, že nikdy, nikdy se jí nebudu ptát na nějaký konkrétní případ, který se týká hospodářské soutěže, neboť jsem věděl, že komise Eh, vyšetřuje určitě u, proti Lucembursku, to vím. A já vůbec nechci budit ani trošku znání, že bych nějakým způsobem já nějak se zabýval nějakým případem, který se týká hospodářské soutěže a už vůbec ne nějakým, který souvisí s Lucemburskem. To dělá kolegyně komisařka naprosto nezávisle a svou práci dělá vynikajícím způsobem. Proč některé případy eh, byly jaksi eh, rychleji zpracovány, proč se jim eh, paní komisařka věnovala, jak si jako naléhavým případům ošetřili, to se zeptejte jí. Já nevím, já jsem tady eh, mluvil o jiném převrstvění zdrojů uvnitř komise. Pokud je mi tady sdělováno, že ty zdroje u DG.com jsou nedostatečné, i když si myslím, eh, že dělají vynikající práci, ale pokud mají více práce než, než, než jiné útvary, tak samozřejmě musím o tom rozvrstvení jiném uvažovat dále. Evropské řešení. My jsme se snažili od roku 1997 evropské řešení. Já jsem byla před, tehdy předseda Ecofinu a já jsem chtěl, aby výnosy ze úspor byly celoevropsky zdaněny. Já nevím, já jsem nevěděl, kolik Němců přeneslo své peníze do Lucemburska. Ani jsem nevěděl, kolik Lucemburščanů má své peníze v Německu, protože ta daňová pravidla byla všude stejná. Znamenalo to ty, lidé, prostě pokud to nebyli lidé, kteří tam měli, nebyli to ty státní příslušníci té země, tak jejich úspory se tehdy nedanily. Tak to bylo všude. Děkuji, pane předsedo. A jako další na seznamu za Alte máme Michela Tojrada. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane předsedo komise, zcela otevřeně. Vaše úvodní slova nesklamala. Myslím si, že to byla promarněná šance. A proto zcela jasná otázka, kterou bych vám rád položil. Občany a nás zajímá jedna věc. Panamská odhalení ukázala, že se tam jedná o důvěrníky pana Putina, o rodinné příslušníky Asada. Jsou to lidé, kteří jsou skutečně na evropských sančních seznamech. Jde o praní peněz, jde o um, takové ty pseudofirmy, které se zakládají kvůli vyhýbání se daním. Je tady otázka politické a justiční odpovědnosti. Panama Papers se říká, že země, kterou vy znáte nejlépe, tedy Lucembursko, je na čtvrtém místě, co se týká těch zprostředníků. Více, patna, více než 15 tisíc je jich tam, mimo jiné tedy Mossack Fonseca. A já se ptám, kdo tedy nese tu odpovědnost, i tu politickou odpovědnost za to, co se tam odehrávalo a jak to zpracováváte. Bylo to vše v pořádku? V tom případě to se to nemusí vyšetřovat, pokud to nebylo v pořádku. Co dělá Evropská komise s vámi jako předsedem, předsedou na její špici proto, aby to celé zpracováno bylo? Předseda mohl něco doplnit. Když jsme my na navštívili Lucembursko, tak ta um, advokátní komora řekla, že ty, kteří nejsou bankami, že jich není 15 tisíc, ale 2400 ty zprostředkovatele. Děkuji za tu informaci, to jsem nevěděl, říká pan předseda komise. Chtěl bych říct si kolegovi Tojerovi, že jsem zmínil, že jsme zahájili 12 nových legislativních iniciativ a že 13.6. letos eh, přijde další a ta se přesně týká těch zprostředkovatelů, o kterých jste hovořil. My jsme si toho všimli, je to problém nejenom v Lucembursku, ale i jinde. Eh, například takové velkové vodství, máme stejný problém, nedaleko Lucemburska, musíme se tomu věnovat, proto ten návrh směrnice, který přijde v černu a chtěli bychom, aby ta směrnice nejpozději vzešla v platnost 1. 1. 2019, je to pravda. Není možné, aby se všichni pouze bránili tím, že advokát má povinnost mlčenlivosti, když jde o takto závažné záležitosti. My na tom pracujeme, jsem přesvědčen, že to dopadne. Děkuji. Pan Tojer má ještě možná dodatečné otázky. Co řeknete občanům, kdo tedy nese tu politickou odpovědnost? Předseda, já si nemyslím, že politické odpovědnosti oblasti bychom měli hledat eh, nějaké odpovědné nebo nějakou odpovědnost, neboť politické autority, jak se říká francouzsky, říká pan předseda, nevěděli o tom, že dochází k takovýmto machinacím, že dochází k tomuto jednání těchto tzv. zprostředkovatelů. Lucemburský premiér či ministr financí, oni, oni mnohé nevědí. A nyní došlo k těm odhalením, zveřejněním je projevilo se to, projevily se ty, ty cestičky a obkličky, různé ty způsoby, eh, jak tedy využívají tyto advokáti mm, ty možnosti úniků a ní se to tedy zveřejnilo. Samozřejmě proti tomu zakročíme. Předseda jako další za GUE Fabio Di Masi. Eh, pane Juncker, naše poslední setkání, to nebyla láska na první pohled. Eh, abych to tak označil, to byl tehdy Cracker Report, kde šlo eh, o to, že jsme vám vysvětlovali, jak vypadá praxe předběžných daňových rozhodnutí v Lucembursku. Ale já bych se proto raději tedy eh, koncentroval na budoucnost. Vy jste hovořil o tom, jak jsou zapojeny členské státy. Já se vás ptám, dnes jste tady jako předseda Evropské komise a ptám se vás Lucembursko, ale ne pouze další. Vyzvete Lucembursko a další daňové ráje v EU, aby nám i hned dali dispozici dokumenty kodexu kování, když vy říkáte, že v EU daňové ráje nejsou, že legislativa je správně implementována, no tak nemají, eh, tak se nemají za to stydět a mohou nám tedy vše poskytnout. A, a já chci připomenout, že za vaším vedením si Lucembursko prosadilo výjimku, která říkala, že je možné, aby lidé měli nějaké konto prostřednictvím právními eh, osoby a tak se tedy propojili s nějakým offshoreovým daním rájem. Proč se tehdy to takto podporoval? Dále, ve výboru jste tehdy řekli, že jste nikdy přímo nediskutovali o daňových záležitostech, ale my víme, Eh, z dokumentů z USA, že mezi 9. a 12. září z USA se setkal s lidmi z Amazonu a dalších společností, které byly odpovědní za daně, také s panem Boxhortem, který je nyní honorární konzul v Lucembursku. A já se vás ptám, o čem jste tedy hovořili na těchto setkáních, o dobré lucemburské kuchyni, nebo skutečně o daňové politice. A dále, eh, odborník nebo odpovědní za finance ve Fadej na Madeně řekl, že v roce 2012 tam byla odpovědná osoba z Lucemburska v Madejře, která, eh, která eh, se tedy snažila eh, ty osoby a firmy, které kvůli zvýšení daní chtěly odejít z Madeiry, vlastně přesvědčit o tom, aby šli do Lucemburska. Tato osoba dělala to jaksi na vlastní pěst, nebo vlastně tam byl nějaký přímý úkol ze strany lucemburské vlády. A dále se vás tam jak pan Kreke. Já jsem bohužel nemohl s vámi hledat tehdy ve sklepě, je mi to, je mi to, je to, ale jak vám to tedy zprostředkoval? E-mailem nebo nějak jinak? Předseda, děkuji za otázky. Prosím, pane předsedo komise. Ano, vy tady říkáte, že Eh, tady byly nějaké mezery v paměti, že vás to rušilo, ale to, co byste ní říkali, já vám asi nepomohu s těmi mezerymi z paměti. Já nevím, kdy, jak, proč pan Kreke s tímto papírem přišel. Ale když vás to tak zajímá a nemůžete kvůli tomu spát, tak já si s vámi skutečně ještě jsem ochoten na to sednout a podívat se na to, jak to přesně vypadalo, jakým způsobem se to ke mně dostalo. Důležité je, že ten dokument máme, není přeci důležitá ta cesta, jak se to ke mně dostalo. Ale dostalo se to ke mně a to bylo důležité. Takže to o to vám tedy asi šlo, když jste hovořil o tématu. Neřekl jsem, že jsem nikdy nehovořil ostatních o daňových otázkách. Já jsem řekl, že jsem se nikdy nezabýval konkrétním zdaň, individuálním zdaněním nějaké konkrétní firmy. To jsem prostě nedělal. Eh, ano, samozřejmě, když budete eh, o tom hovořit s někým z zahraničí, tak vám řeknu, že Lucembursku velice šlo o to, aby Amazon byl u nás. Ano, to jistě, ano, ale já jsem nikdy s nikým nedělal žádná daňové dohody, to prostě nebylo vůbec eh, kompetence ministra financí, to, to jsem nedělal. Já jsem proto nebyl odpovědný ani za Lucembursku jako finanční finanční tedy centrum. Já jsem nikdy s nikým nedomlouvala s nějakou firmou nějaké konkrétní daňová opatření. To se u nás nedělá. Ale ne všude v Evropě to takto platí. Daňová rozhodnutí v Lucembursku vyjednává eh, daňová zpráva těch jiných, jiných státech skutečně se tomu věnuje sám minister financí, ale to si musíte dořešit uh, sám, kdo, jak to kde je. A pokud budou, vám budou chybět nějaké dokumenty, já mám je rád podniknu, ale ve, velvyslanec Lucemburka jistě, v Portugalsku jistě není součást daňové zprávy. Ne, no to předseda, ne, není. Je to diplomat a diplomat podléhá ministru zahraničí, ministerstvu zahraničí. Já se nebudu představit, že by lucemburský ministr zahraničí pan Asselborn dal za úkol velvyslanci v Portugalsku, aby odjel na Madeiru a tam se snažil přesvědčovat nějaké firmy. To si skutečně nedovedu představit. Já samozřejmě se můžu zeptat ministra zahraničí a ten je momentálně na druhém konci světa, jak tak často, ale se vrátí, já se rád zeptám. Ale je to samozřejmě úkolem vlády, aby to vyjasnila díky vám vím, že jsem v prosinci 2003 byl ve Washingtonu, to už jsem již nevěděl. Děkuji za jako další za zelené Svengy Gold. Děkuji, pane předsedo komise. My jsme se pečlivě dívali na to, jak to vypadalo se zdaněním soukromých subjektů v Lucembursku v minulých letech a zjistili jsme, že systematicky docházelo k tomu, že ta směrnice o úrocích, která byla na evropské úrovni, těžce vyjednávána s tím přáním, že u, v lucemburském případě eh, bude pouze desetiprocentní srážková daň, která bude definitivní, že tato směrnice je systematicky obcházena a po analýze dat, kterou jsme provedli v Lucembursku, ne Bulgii nebo eh, někde jinde, to jsme prověřili, jsme tedy dospěli k tomu, že docházelo k obcházení této směrnice u pojišťovacích společností a u offshoreových společností a to vedlo k tomu, že eh, daňové uniky eh, a obcházení daně tady pokračovalo. A já se vás tady proto ptám, pane Junkre, jestli členské státy, které eh, tedy toto eh, jednání v tuto chvíli neřeší. Eh, jestli tedy vydáte evropský legislativní akt, který na to bude reagovat, tak abychom tedy systematicky mohli identifikovat ty, kteří se takovýchto praktik eh, dopouští a prosadit daňovou legislativu. To byla první otázka. A druhá otázka, už se o tom hovořilo po provalení Panama Papers, jsme hovořili, nebo byla u generálního ředitelství eh, pro eh, právo zřízena skupina Task Force, která se skládá ze šesti lidí. Vy tedy jste dnes přislíbil, že počet těchto pracovníků bude navýšen, tak aby mohla odvádět svoji práci. A e, najednou je to tak, že ty na e, návrhy, které jste v minulých letech předkládal, e, nejsou jednoznačně prosazovány. A proto se vás ptám, jestli jste ochoten tedy na základě článku 116 postupovat proti eh, nekalé soutěži eh, mezi členskými státy. Takovýto návrh komise by vedl k tomu, že by členské státy musely přiznat barvu a nemohly by se skrývat za jednotlivými daňovými oázami. Děkuji. Dva a, dvě a půl minuty, prosím. Eh, Odpověď na vaši otázku zní třikrát ano. Dobrá, pan Gigold má možnost doplňkové otázky. Ano. Děkuji, děkuji za tuto pozitivní informaci. My na tom budeme pracovat dál. Já chci říct si jenom jednu věc. Mnoho lidí si přeje to, eh, co řekl Michal Teurer. Já bych jasně řekl to, že vy jste v podstatě předložil návrhy, které jsou mnohem silnější než to, co předložili ostatní, ale občané v tuto chvíli čekají na to, abyste se jasně přiznal k tomu, co jste dělal v minulosti, abyste z toho vyvodil důsledky. Já si myslím, že to tady ovlivňuje vaši důvěryhodnost a já eh, tedy se domnívám, že to těsně souvisí s pozitivními výsledky eh, v daňové oblasti. Pane kolego Gigolde, já plně tedy chápu, že se na celou tu záležitost díváte eh, zpětně. Je to velmi obtížné, ale já vás prosím, aby moje důvěryhodnost nebyla posuzována podle tohoto, ale podle toho, co děláme nyní právem bylo poukázováno na to, že tady, tady, že tady komise přijala mnoho iniciativ v oblasti vyhýbání se daní a daně, eh, praní špinavých peněz. Celkem jich bylo 12. V květnu roku 2015 jsme zahájili práci na nové směrnice směr, o praní špinavých peněz. V roce 2016 jsme se začali věnovat eh, informacím, autom, automatické vyměně informací o daňových rozhodnutí a to tedy eh, v tuto chvíli vstupuje v platnost a e, v budoucnu tady dojde k první výměně informací mezi členskými státy. V lednu roku 2016 jsme předložili návrhy, které se týkaly e, automatické výměny informací na základě zpráv mm, pro jednotlivé země o, multi, e, o nadnárodních společnostech. Pokud vím, tak to tady nebylo v radě pozitivně přijato. Nechtějí tedy tyto zprávy pro jednotlivé země zveřejňovat. Tento návrh byl předložen v dubnu roku 2016 parlament v lednu v roce, eh, roku 2017 o sedm měsíců později se zabýval touto otázkou v právním výboru což eh, tedy velmi vítám. V červenci roku 2016 jsme předložili další návrhy, které se týkaly uh, Eh, tohoto tématu a v, v červnu roku 2016, to znamená eh, ve stejném měsíci jsme předložili nová pravidla týkajících se skutečných vlastníků. V roce 2015-2016 jsme uzavřeli mezinárodní dohody o transparentnosti se, eh, se švýcarském, Liechtensteinském a San Marinem. A v roce 1997 jsme tedy měli za to, že bude potřeba, aby tady tady tyto státy souhlasily s výměnou informací. V lednu roku 2016 jsme významným způsobem posílili účinek směrnice o vyhýbání se daní a následně jsme ještě předložili další návrhy, například nové návrhy týkající se společného základu daně, a jsme pevně, přesvědčeni, pevně přesvědčeni o tom, že tato práce bude ještě pokračovat. V říjnu roku 2016 jsme se zabývali eh, dvojím zdaněním a v roce 2019 tomu bude tak, že tady začne fungovat nebo začne platit mechanismus pro řešení sporů. V lednu roku 2016 jsme předložili seznam jurisdikcí, které nedostatečně spolupracují, o tom už jsme eh, mluvili. Tento seznam je potřeba doplnit, což se stane v červnu tohoto roku. Eh, tedy předložíme eh, příslušné To znamená, že celkem se jedná o 13 návrhů, které, které komise v poměrně krátké době předložila. Děkuji, já si myslím, že my v našem výboru jsme schopni se shodnout na tom, že komise kráčí směrem vpřed a její práci jako celek podporujeme. O tom tedy nemám sebe menší pochybnosti. A nyní tedy za EFDD David Coburn, prosím. Dankeschön, Herr President. Ähm, Jean-Claude. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, pane Junckere, že vás opět vidím. Vy jakožto ministerský předseda Eh, Lucemburska patrně velice věříte v daňovou eh, soutěž, která vede k účinnosti a nutí vlády, aby poskytovali hodnotu za peníze a peníze daňových eh, poplatníků účinně využívá. To je takový Jean-Claude Juncker po staru, to tomu, tomu jste věřil, když jste byl lucemburským prezidentem, ale není, když jste předsedou komise tak eh, jste změnil své stanovisko a v zásadě zastáváte přesně opačné pohledy. Jak to eh, vysvětlíte? Jak říkal pan Giger, stalo se eh, něco, jako se stalo svatému Pavlovi na cestě do Damašku. Jak to, že se jste takto změnil? Já bych se chtěl vrátit k tomu starému dobrému Žánu Klódovi, kdy jsme dosahovali výborných výsledků v ekonomice, v daňové správě a tak dále. Děkuji za otázku a pan předseda komise tady má možnost odpovědět. Davide, já jsem se já jsem si říkal, kdy se eh, vrátíte k otázce Británie, vrátil jsem se k tomu na konci svého Eh, příspěvků. Eh, pokud jde o tu jakousi schizofrénii, já jsem se v tomto ale nezměnil, protože já jsem vždy v daňovou konkuren- soutěž eh, věřil, ono je to i vepsáno ve smlouvě, ale více se nyní soustředím a na daňovou soutěž a respektive na to, aby ta daňová soutěž byla spravedlivá a ona vždy spravedlivá nebyla. A jsou zde v Evropské unii určité mezery, které je třeba zaplnit, určité nedostatky. Já vám dám příklad směrnice o DPH. Já jsem byl tím, kdo v roce 1991 na Ecofinu eh, nechal eh, schválit eh, směrnici o harmonizaci DPH. My jsme měli tehdy asi 195 různých eh, předpisů v jednotlivých členských státech a Zde je vždy problém, pokud se k těm eh, zásadám stanoveným eh, směrnicemi přidávají nějaké výjimky či derogace. Takže já jsem se nějak ve svém pohledu nezměnil, ale nyní více kladu důraz na tu spravedlivost té soutěže. Děkuji. A jako další za ENF Mario Borgetio. Děkuji, pane předsedo. Já vás chci také pozdravit. Vy velice dobře víte, že mnohé finanční transakce a transakce na burze jsou eh, prováděny eh, tím, eh, že ta skutečná identita majitele těch prostředků je skrytá. A já se chci zeptat, jaká opatření konkrétně komise plánuje, aby zajistila, že v členských státech a potom také především v těch finančních rájích, jako je Nizozemsko nebo Lucembursko, nebude dovolena žádná finanční či bankovní operace, aniž by se přesně zkontroloval zdroj daného kapitálu. Je to důležité nejen eh, kvůli boju proti daňovým únikům, ale také z důvodu toho, že by se do reálné ekonomiky mohl přefiltrovat eh, kapitál pocházející ze zločinnosti. A druhá otázka se týká eh, Panama Papers, eh, což je vlastně taková skřínka plná tajemství. Jedna společnost zaregistrovaná v Panamě eh, patří eh, panu, manželce pana Muskata, což je malcký eh, premiér a v roce 2016 dostala peníze několik milionů dolarů od jedné společnosti, která sídlí v Dubaji a jejíž majitelkou je paní Alijeva, což je příbuzná azerbajdžánského diktátora. Já samozřejmě nemám pochybnosti o tom, eh, že vy jste vytasil meč z pochvy a eh, bojujete proti takovýmto jevům a jakým způsobem konkrétně bojujete? Můžete nám o tom něco říci? Děkuji otázky mátské vlády již prodiskutovány byly, ale prosím, pane předsedo komise. Pane kolego, já se samozřejmě nemohu tady vyjadřovat k těm postupům na Maltě, to není věc komise, to je věc odpovědných mátských úřadů a ti se tím musí zabývat. Samozřejmě já to sleduji, ale nyní tady nemůžu z ničeho nic eh, takto vyjádřit k, k, k postupu, který neznám v detailu, pokud k tomu tak skutečně došlo. Pokud jde o vaši první otázku, informace o skutečných vlastnících eh, a jejich sdělování úřadům, v červenci 2016, jak jsem říkal, jsme navrhli nová pravidla, která by rozšiřovala přístup k těmto informacím o i právě daňovým úřadům, protože je zásadně důležité, aby daňové zprávy mohly identifikovat ty skutečné vlastníky, kteří stojí za různými neprůhlednými společnostmi. V platnost to vstoupí 1. ledna příštího roku. Okay. Keine... Dobrá, žádná dodatečná otázka? Prosím. A ještě tedy bych rád komentoval. To vlastně znamená, že pan předseda přiznává, že v současnosti ty různé mafie a zločinecké organizace mohou investovat tedy až do začátku roku 2018 a mohou to, tam filtrovat své zisky do reálné ekonomiky a nikdo to nekontroluje ani nemá možnost to kontrolovat. Uh, My jsme ten návrh předložili v červenci roku 2016. Ta směrnice se musí transponovat do národní legislativy a to vyžaduje určitou dobu vzhledem k tomu, jak je to urgentní, tak rok a půl není zase tak špatný. Děkuji a jako další Markus Ferber z frakci EPP. Děkuji mnohokrát předsedo komise. Já mohu pouze potvrdit jednu věc, kterou jste řekl. Já zde v Evropském parlamentu zastupuji region, který je velice daleko od Lucemburska, ale máme blízko Rakousko a musím říct, že se ty peníze posílaly spíše do Rakouska nebo do Švýcarska a ne do Lucemburska. Hříšníků bylo či je mnoho. Rád bych se zmínil o jedné věci, kde komise sama dovolila daňový ráj uvnitř Evropské unie, a to je Madeira. A komise 27.5.1997 poprvé daňový režim Madeiry z, povolila z ohledem na subvence, ale v tom rozhodnutí říká, že komise připomíná, že to dovolení rozhodně není souhlas tím, aby se etabloval na Maděře nějaký, eh, etablovalo na Maděře nějaké offshoreové finanční centrum. Oficiálně jde o to, že to měla být hospodářská podpora a podpora vytváření pracovních míst na Madeře. V roce 2014 jsme tam eh, měli 1868 firm a ty, tyto firmy vytvořily více než 2000 pracovních míst. Eh, nejsou to tedy ti, kteří tam šroubují ty, ty poštovní schránky pro ty uh, pro ty pseudofirmy, ale spíše jsou to nějací ty, ty ředitelé, který například jeden člověk má asi 100 firm a má informace o tom, že v jedné kanceláři ve Funšalu a tam nejsou žádné velké domy, nějaké mrakodrapy vůbec, ale v jednom domu je 180 různých firm, tam má své sídlo. Tam se tedy komise, to vlastně první schvalovací rozhodnutí v roce 1997, tam se tedy skutečně řekli, že chcete, aby to posloužilo hospodářskému rozvoji a ne vytvoření offshoreového finančního střediska. Tam se, postarali jste se dostatečně, že to tomu, aby se tomu zabránili, pravidelně to komise kontrolovala. Dostávala, dostala se komise svým kontrolním povinnostem? Děkuji. Pane předsedo, milý Markusy, myslím si, že ten malý hraniční i jaksi styk mezi Rakouskem a Německém asi nebude moc velký, pokud se tato věc dořeší. Eh, zatím není tedy nutné platit mítné. A co se týče Madeiry, já si nemyslím, že by komise pana Delora, která udělá ten ústupek Madejře, tehdy Tehdy skutečně bylo pravidlo, že pro periferní oblasti Evropské unie se prostě povolují ty zvláštní specifické režimy. Takovýchto režimů je mnoho. Dnes se dozvídám o tom, že Madeira má takovýto režim. Já tady nemohu z ničeho nic komentovat. Veškerá rozhodnutí dřívějších komisí, například nějaké rozhodnutí, které, ke kterému došlo ještě před pádem berlínské zdi. Já se o tom budu informovat, ale tak to vám k tomu nic neřekl. Ne. E, odpovědný za ty pseudofirmy na Madejře je maďarský minister financí, ne komise. Eh, ano, to eh, povolení bylo vždy časově omezené a vždy se obnovovalo naposledy za vaší komise a také v memorandu o porozumění v Portugal, s Portugalskem, který eh, vlastně uzavřela trojka, se upozorňuje, že daňové režimy a zvláštní daňové režimy mají být přepracovány. To tedy neznamená, že je to z roku 87 pouze, několikrát se k tomu diskuse vrátila, opakovalo se to, diskutovalo se o tom i na euroskupině. Takže si myslím, že ten případ je známější, než jak vy se to tady snažíte eh, jak si vysvětlit a dále. Pokud komise udělí zvláštní výjimku, tak musí zajistit to, že podmínky, za kterých výjimka byla udělena, budou dodržovány. Prosím. Eh, já se rád vrátím k tématu Madeiry. Prověříme si to. Já jsem nevěděl, kdo, jak, že skupina o tom hovořila, že vetr, že trojka tedy v těch dohodách s Portugalskem má tam pasáž o Madejře, prosím. Děkuji. Nyní jsme ukončili kolo řečníků za jednotlivé politické skupiny. Mám tady čtyři zájemce o vystoupení v Catch the Eye. Louis Michel, Pervanche Perez, Anna Gomez a Angel Samokacakis EKR. HDI je normálně jednu minutu a bude také kratší doba na odpověď. Začnu Louis Michelem. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl nejprve poděkovat za vysvětlení, která jste nám poskytl. A chci ale říct, že vaše komise toho udělala mnohem více než předchozí komise v souvislosti s těmi jevy, které zmiňujeme. odvezli jste kolosální práci. Určitě to není samozřejmě ještě u konce, to je jasné. Ta cesta je dlouhá. Ale ve srovnání s komisí Barozo 1 musím říci, že témata, která jste se rozhodli řešit a ty návrhy, které jste předložili, že to je opravdu enormní pokrok. To si myslím, že je potřeba uznat a připomenout. Já mám jeden dotaz. Proč komise po členských státech nechce, nebo proč je prostě nepostaví před uh, zodpovědnost přijmout konkrétní opatření, jejichž cílem by byla mnohem hlubší fiskální harmonizace, která by učinila Unii přitažlivou pro investice ze zahraničí a zároveň zaručila úplnou právní jistotu. V oblasti eh, pra, respektive ta politika přímých daní by mohla být viděna jako součást politiky jednotného trhu. A je zde prostě ten fakt, že ty různé eh, mezery mezi těmi jednotlivými systémy, eh, že to vyvolává nerovnosti, je zde prostor pro forum shopping a tak dále. Já si myslím, že to ale opravdu není problém pasivity komise. Myslím si, že komise opravdu e, dělá, e, co je v jejich silách a že zodpovědnost musí přijmout rada. Děkuji, pane předsedo, prosím. Ano, Luizi, ono to všechno bude záviset na šíři té ambice. Samozřejmě, že je zde jednak uh, danění fyzických osob. A tam bychom to asi neměli harmonizovat, ale měli bychom se určitým způsobem snažit o přiblížení těchto režimů. Zároveň je to věc, která je upravená jednomyslností a proto je velice obtížné tam vůbec něco prosadit a asi bude potřeba určitého přeskumu smluv nebo až se smlouvy budou přeskoumávat, tak bychom měli zvážit, zda by tam nebyl lepší systém kvalifikované většiny, protože pokud tam nebude, tak se opravdu v této věci nikam neposuneme. Děkuji mnohokrát, Perlange Beres, minutu Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vrátit k seznamu těch třetích zemí, které jsou rizikové. Evropský parlament to nyní již dvakrát odmítl. A je zde mm, takový drobný paradox. Ty země, které jsou zde zmiňovány, tam, když to čteme, tak eh, Evropská komise u těchto jsou eh, země které, je to například Jersey, Guernsey, Panama a e, Libanon a některé další e, země. A tam vlastně Evropská komise vůbec nechce třeba pro Evropské investiční bance, aby nějakým způsobem do toho zasahovala. E, paní komisařka Jourová hovořila o tom, že nemá dostatečné prostředky na to, aby s tím šlo něco dělat, ale jednotka, která se zabývá praním peněz a tak dále. Ta původně e, spadala pod komisaře Hila a z důvodu možného střetu zájmů to bylo dáno pod paní komisařkou Jourovou. Já si myslím, že spíše by to mělo být pod panem komisařem Moskovicím. A pokud e, zde samozřejmě budeme chtít přeskoumávat 200 zemí, tak to možné není, ale existují země, u kterých jsou prostě u kterých existuje to podezření, tak by asi bylo lepší soustředit se na ty země, kde toto podezření je spíše, než se odkazovat na seznamy, které byly sestaveny někde jinde. Ano, já jsem říkal, že ten e, seznam bude ke konci tohoto roku revidován. Samozřejmě, že příslušní komisaři velice pečlivě revidují veškeré mechanismy a ty seznamy budou finalizovány. Pokud jde o ten zbytek, vy jste zmínila Evropskou investiční banku a komise přijala celou uh, řadu opatření v této souvislosti, která se týkají EIB, takže se na to můžete podívat a ta budoucnost vlastně už je zde. Děkuji a nyní Ana Gomeš na minutu. Ano, pane předsedo, doufáme, že komise eh, vyjasní, co se tedy stalo během trojky eh, za Baroza. Tehdy tedy se na střední stav v Portugalsku uvalily velké daně a zároveň peníze putovaly do offshoreových společností, například na eh, například Panamě a nikdo si toho nevšiml a e, komise ani neumožnila působit Amnesty International. A proto se tady ptám, jestli se komise zabývá tím, jak vypadá skutečný systém praní špinavých peněz, e, to znamená zlatá víza, investorské programy, prodej pasů, e, to se týká některých evropských zemí, včetně mé vlastní, to znamená Portugalska. Tady tedy jsme zjistili, že se v třech přístavech e, vyskytují kapacity e, právě e, pro praní špinavých peněz a také terorismu. Dobře, takže to jsou dvě otázky. Za prvé prodávané pasy a freeports. Prosím. Jak jsem řekl, zavedli jsme dalekosáhlé, dalekosáhlá pravidla v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Snažili jsme se tedy potírat vyhýbání se daní a e, financování terorismu. Trojstraná jednání mezi parlamentem, komisí a radou tedy začala. To znamená, že právě v těchto v tomto rámci se všechny ty problémy, o kterých jste hovořila, budou moci probírat. A teď Freeports, další téma. Dobře. Já se tedy e, tímto problémem, který jste zmínila, Freeports, budu zabývat. My jsme to neanalyzovali, ale diskutovali jsme o tom v Lucembursku a předseda dozorčí rady Lucembursk, této lucemburské instituce s důrazem e, zmiňoval, že tam nejsou Eh, nedochází k porušování pravidel, ale zatím jsme to neprověřovali a nyní Angel Zambacky za EKR. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane komisař, pane předsedo komise Juncker, hovořili jsme o zdanění v Lucembursku o Panama Papers, o jirských případech a musím říci, že je to velmi znepokojující, ale pojďme se podívat do budoucna. E, summit Evropská unie Čína. No, to je tedy významná událost a já bych se v tomto smyslu rád zeptal, jaká opatření jsou důležitá ve vztahu k čínským kolegům. Tak, abychom se vyhnuli něčemu, co bychom mohli označit jako China Leaks. Prosím, máte slovo. Vážení kolegové, 15. listopadu 2014 eh, v Aust- jsme o tomto hovořili v Austrálii a Hovořili jsme o tom v rámci systému G20, abychom měli nějaký společný systém výměny informací. Všichni Evropané souhlasili a většina dalších zemí nesouhlasila. Nicméně my jsme se vždy během mezinárodních jednání k tomuto tématu vraceli, protože to je opravdu skutečný problém. Děkuji. Mám tady ještě další dodatečné KGI. Tomas Mann jako první. Tomasy, prosím. Eh, děkuji, Žána Klody, jsem poněkud udiven, ale také potěšen, že při veškeré kritice, která zde padla ať zleva či zprava, bylo řečeno, že vy jste předseda komise, který něco udělal. Bylo to 12 iniciativ, je to důležité. Chceme mít daňovou soutěž, ale musí být spravedlivá. Musí to být mnohem spravedlivější než dosud. To je důležité. Ovšem, to, co se mi nelíbí, to je rada. Tito, tito ruší členské státy. Ne, nemohli bychom tedy Eh, říci, že ta strašná jednomyslnost na radě by se měla změnit. Všichni říkají, to je nejde a měla by tady být nějaký politický nátlak eh, v tom smyslu, abychom zajistili to, že by bylo vhodné, aby se tam rozhodovalo jinak. Podpoří nás Jean-Claude Juncker v tomto? Děkuji, já jsem tomu se vlastně před pár minutami řekl. To by znamenalo změnu smlouvy. A pokud bychom měnili smlouvy, ano, můžeme opět otevřít otázku jednomyslnosti v daňových otázkách a, a například tu jednomyslnost e, nahradit kvalifikovanou většinou nebo jiným způsobem. Děkuji. A jako další Evelyn Regnerová, děkuji mnohokrát. Ještě jednou ty Freeport, svobodné přístavy. Já se k tomu musím vrátit. Free znamená uh, svobodný, zbavený cel a daní. A mě, pro mě je nepředstavitelné, když vidím, že v Evropské unii je možné, že věci jako jsou obrazy, zlato, takováto aktiva mohou být zaparkována z právního hlediska v zemi nikoho. Řekli jste, že se na to podíváte ale pokud komise zjistí, že je tomu skutečně takto, eh, budete postupovat tak, že se jenom na to podívat, ale skutečně předložíte nějaké evropské eh, návrhy právních předpisů? Děkuji politika začne tím, že nejdříve musíme se podívat na to, jak vypadá skutečnost. Dříve, než budeme jednat, musíme eh, dobře si prohlédnout eh, skutečnost, což učiníme. Přece to byl jasný příslip, nejdříve analýza a pak eventuálně jednání. Tak to vidím s tím právem iniciativy, kterou má pouze komise a ne parlament. Děkuji Eli Schlein jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Junckere, je jasné, že Unie se opírá o respektive, že pokud se Unie bude opírat o neúprosnou daňovou soutěž, takže dlouho nevydrží. Například eh, pokud eh, to někde to danění bude 0,05%. Ale to je v podstatě globální problém, ten nevyřešíme ani na národní, ani na evropské úrovni. Rozvíjející se země platí nejvyšší cenu za daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti. A proto je třeba, abychom zde měli country by country reporting, který bude veřejný a který bude se týkat i zemí mimo Evropskou unii. A návrh komise je zde ještě příliš slabý, protože ty země je třeba zapojit do plné výměny informací. A já se chci zeptat, co komise udělá pro to, aby se vyhnula uzavírání obchodních dohod, které usnadňují nebo vedou k daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti v zemích eh, vyvíjejících se ekonomik. A co komise udělá pro to, aby se tyto země na globální úrovni zapojily do nového definování daňových pravidel na globální úrovni na úrovni OSN. Co si o tom myslíte, pane předsedo Junckere? Děkuji, pane předsedo komise, prosím. Já úplně bych nesouhlasil s tím, že uzavírání určitých do obchodních dohod vede k daňovým únikům. To závisí na postupech těch, kdo ty dohody uzavírají. Pokud jde o třetí země, Nebylo to snadné, ale nám se podařilo 85 zemí na světě přemluvit k té automatické výměně informací a mohu se na ten seznam podívat, můžu vás informovat o tom, o jaké jde země. A na úrovni G20 také můžeme něco udělat, protože tam jsou zastoupeny některé rozvíjející se země. Mluvíme o tom i na G7. Snažíme se vyvíjet skutečný tlak. Nicméně je zde také značná odolnost. Děkuji a jelikož máme ještě dvě minuty, mohu dát ještě slovo paní Pirkorven Lerner jako poslední v Catch the Eye. Děkuji, děkuji. Já bych se chtěla zeptat, pane předsedo, na otázku koherentnosti politik, které by měly zabránit daňovým únikům. Například se to týká rozvojové politiky. Zde Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj neustále využívají investičních fondů zaregistrovaných offshore. A my jsme s tím problémem dosud nebyli schopni nic udělat. Také jde o to, abychom e, zmínili uh, dopady vyplývající z uzavírání některých obchodních dohod. Je třeba, aby postup komise byl v těchto věcech koherentní. Jak se o to snažíte? Ano, děkuji mnohokrát, paní kolegyně. Pane komisaři, eh, pane předsedo komise, prosím, co k tomu můžete říct? Ne, protože jsem se ptal. Tato otázka se zdá podobá otázce, kterou hovořila, myslím, Pervanš, EIB, ERBD. Takže my to velice pozorně sledujeme, tyto otázky. Byla to vaše otázka? Bylo to ono? To byla má odpověď, ale já nevím, jestli to byla vaše otázka. Ano, v zásadě něco takového. Na něco takového jsem se ptala. Dobrá, já tímto uzavírám naše slyšení. Vaše Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo komise. Byla to otevřená a spravedlivá, férová diskuse, otevřený, otevřená výměna názorů. Celkově položilo otázku 19 kolegů. Přeji vám mnoho úspěchu a máte podporu parlamentu při implementaci a prosazování těch předpisů. A já nyní naše zasedání přeruším na 15 minut. Ještě jednou vám děkuji, pane předsedo.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

Good afternoon. Dobré odpoledne. Budeme pokračovat v našem slyšení. A máme tu hosta. A teď tady přejdu do mateřštiny, do Němčiny. Máme tu hosta. Vítám státního tajemníka pro daňové záležitosti Portugalské republiky, pana Fernando Rocha Andrade. Srdečně vítejte. Pane Andráde, děkujeme vám za to, že jste k nám dorazil, abyste pohovořil o specifických daňových záležitostech v Portugalsku a o ostrovech. Na ostrovech. Při eh, slyšení s panem eh, komisařem Junkrem byly položeny otázky týkající se Madeiry. To znamená, že i dnes nepochybně zazní takovéto otázky. Běžně je to tak, že máme 45 minut a zavedla se praxe, že máme pětiminutové sloty, eh, tříminutová Otázka dvouminutová odpověď, to znamená, že toho se budeme držet. Já vás srdečně vítám, děkujeme vám za to, že jste přijel a nyní máte na pět minut slovo, abyste pronesl úvodní projev. Prosím, pane státní tajemníku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, rád bych vám poděkoval za vaše pozvání, za to, že mohu hovořit na tomto výboru a chci říct, že bych chtěla vystvihnout důležitost tohoto zématu a vystvihnout eh, důležitost práce vašeho výboru. Během celých deset lidí daňové ráje a remče mi vesli k tomu, že mnoho daňových poplatníků si skrývalo svůj majetek před daňovými úřady. A Eh, což bylo velice důležité, protože nebylo možné kdy tedy ale ani kriminální praktiky. Eh, tyto příspěv daňový poplatníci byli bohatí, to znamená, že to bylo velice důležité, snižovalo to daňové příjmy a snižovala to samotnou legitimitu daňového systému. Otázka Panama Papers opětovně vzbudila pozornost veřejnosti ehm, na tyto otázky. Eh, veškeré ty odhodné dokumenty ukazovaly, jak vypadají ty praktiky daňových úniků a Eh, teď máme nyní k dispozici těchto informací a Evropská daňová zpráva jako další začala hned jednat a identifikovala ty osoby, které byly zmíněny v panamských dokumentech, eh, což bylo více několik set tedy daňových rezidentů v Portugalsku, kteří nyní jsou předmětem eh, daňového vyšetřování. Já bych tady chci říct, že byla odvedena velice dobrá spolupráce v rámci pracovní skupiny, která byla vytvořena v rámci sítě ŽICIK OECD. Tyto procesy a další, e, myslím, vedou k tomu, že bychom se měli poučit. Eh, máme tady ta odhalení, jako jsou to odhalení panamských eh, papírů, to je velice důležité, jsou to důležité nástroje, že nám odkazují ty cesty a můžeme se soustředit na toto téma ještě více než dříve. Nesmíme si také myslet, že informace, které jsme takto získali, by mohly nahradit formální mechanismy získávání daňových informací. Eh, ve skutečnosti informace, které takto získáme, často jsou nedostačující k tomu, abychom mohli být provádět žádné šetření. Takže pozor na to. Musíme tedy, eh, někde je možné takto lépe zlepšit výběr daní nebo některé eh, i ty vlastně vztahy, které máme s těmi zeměmi, nejsou také dostatečující. Je tedy důležité, abychom měli automatickou výměnu daňových informací, což je mechanismus, který nám umožní eh, jednat a odhalovat takovéto situace. Má to samozřejmě také významný preventivní účinek. Je jasné, že Eh, je třeba aktualizovat evropskou legislativu, potom vlastně samozřejmě také se podílí na tomto procesu a také se podílí na multilaterálních a bilaterálních postupech, které byly vytvořeny zejména v oblasti EU a které vedou prohloubení výměny informací. Já si myslím, že eh, to vaše pozvání se zejména týkalo portugalského systému kontrol trans, přes eh, jak si, veškerých převodů do různých autonomních oblastí. Ano, máme to zde. Ovšem je tady povinnost daňovému úřadu i hned informovat o takovýchto převetech do těchto území a samozřejmě je tady právní závazek zveřejňovat eh, odpovědající statistiky, což tedy vede k tomu, že eh, do roku, od roku 2011 do roku 2014 se nám skutečně pomohlo zjistit, že mnoho daňových, mnoho těch převodů finančních skutečně nebylo v pořádku. Ten problém jsme opravili a příčiny tohoto jevu šetříme. Rád bych tedy nyní eh, nanesl jeden komentář. Kontrolní systém převodu do offshoreových oblastí je zranitelný. Je to takový mechanismus, který se opírá o tři body, zejména. Nejdříve tedy máme tady nějakou zemi, která je jaksi přechodná, která nemá ani propojení s nějakou osobou či zemí, které dělají ten převod. Pak se to velice těžko eh, šetří. Pak se to teprve, z této přechodné země dává do toho offshore, té offshore eh, oblasti a tímto se klame vlastně daňový orgán daňového rezidenta. Tady bychom potřebovali nadnárodní mechanismus, zejména evropský mechanismus, který by zavedl pomoc registru, registrování veškerých těchto informací a sdílení veškerých těchto informací. Mám tím na mysli právě ty informace o těchto převodech. Což by nám každému státu dovolilo mít veškeré informace, které se týkají převodů eh, do offshoreových oblastí, které jsou realizovány jejich daňovými rezidenty, i když tyto rezidenti použili jakožto prostředek eh, jako jinou evropskou zemi. Takže toto je vlastně náš návrh na právách Portugalska, jak by se ta záležitost měla řešit. Předseda děkuji mnohokrát, paně státní tajemníku, ještě jednou vám děkuji za vaši ochotu se dostavit k nám do Bruselu do našeho výboru. E, máme ještě takzvanou zjišťovací misi do Portugalska, ta ještě proběhne, takže toto můžeme využít i jako přípravu. Nyní podle našich pravidel dostanou slovo zejména nejdříve naši oba dva spolupravodajové, jako první pan Jepe Kofot. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. E, děkuji panu Andrádemu, že přijel sem mezi nás a vysvětlil situaci v Portugalsku. Já jsem velice rád, že ty eh, transfery počínají rokem 2011 až 2014, které nebyly tedy kontrolovány a které jsou ve výši miliard eur, že jste je zmínil. A chtěl bych se zeptat, jak si myslíte, že k tomu došlo, že takovéto peníze, které šly do daňových rájů, nepodléhaly žádnému dohledu. A zda znáte příjemce těchto transferů, protože my známe ty eh, plátce daně, známe ty zprostředkovatele, je tam několikrát zmiňovaná portugalská banka, jakožto zprostředkovatel těch transferů a jak probíhá vyšetřování v Portugalsku ten eh, státní zástupce, který se eh, zabývá otázkou praní špinavých eh, peněz eh, a těmito dalšími věcmi má dostatek eh, informací například od portugalských daňových úřadů, tak aby mohl provádět to šetření a potom tam je to vlastně v rámci trojky ten dohled a já se chci zeptat, jakou úlohu hrála trojka při zabránění nebo při snaze o kontrolu těchto masivních transferů do daňových rájů. Děkuji. Děkuji, máte slovo. Děkuji, máte slovo. Eh, nejdříve otázka veškerých těch nekontrolovaných převodů. Mám eh, se podařilo zjistit, že finanční instituce splnili svou legální povinnost. To znamená, že předávají eh, údaje daňovým, daňové zprávě, ale v tom informatickém procesu daňové zprávy tady byl určitý soubor transparencí, bylo to dohromady asi 10 miliard eur, které nebyly zpracovány žádným způsobem a nebyly tedy takto ani převedeny do té naší databanky. Tyto eh, převody nebyly zpracované a proto se tedy neobjevily ani v té statistice a samozřejmě eh, nebyly předmětem toho šetření, které by bylo vhodné. Proto jsme toto celé napravili a daňová inspekce momentálně má přístup k veškerým těmto údajům, které byly správným způsobem již poskytnuty těmi finančními institucemi, ale nebyly zpracovány. Chtěl bych také říci, že portugalské státní zastupitelství má naprosto přístup k těmto údajům v rámci svého trestně právního šetření a Eh, chci říct, že v rámci zákona o praní špinavých peněz bude mít i přístup k veškerým daňovým údajům, které se známe, eh, jsou takzvané preventivní, tedy ještě před zahájením trestně právního stíhání, vyšetřování. Co se týče trojky, já si myslím, že trojka tady nemá žádnou roli, co se týče eh, těch převodů peněz do těch offshoreů. Děkuji, Petr Ježek. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu státnímu tajemníkovi, že jste mezi námi. Já bych se chtěl dozvědět, jak hodnotíte provádění příslušné evropské legislativy ve své zemi. My jsme zde měli před chvílí panu, pana předsedu Junkera, předsedu Evropské komise a chci se proto zeptat, jak s komisí spolupracujete na implementaci. Uh, jaká je úroveň vašich vzájemných interakcí s Evropskou komisí. A také, pokud jde o implementaci příslušné legislativy ve vaší eh, zemi, já navážu na to, co říkal Jeppe, a chci se zeptat, jak vidíte dohled nad eh, všemi zúčastněnými aktéry, tedy nejen bankami a zprostředkovateli, ale také pokud jde o advokáty a daňové poradce. Herr Staatssekretär. Děkuji, prosím, pane státní tajemníku. Děkuji mnohokrát. Mám pocit, že role evropských institucí byla zásadní v tom nastavení těchto mechanismů, zejména mechanismů výměny informací. A trvám na tom, jak jsem to již řekl ve svém úvodním projevu, že existuje zásadní změna právního, evropského a mezinárodního právního rámce, když můžeme mít přístup k informacím, které jsou eh, v cizích eh, jurisdikcích a je to automatický přístup. A musím říct, že skutečně nyní je méně relevantní vědět, jakou úroveň zdanění má nějaký stát, když takovýto stát poskytuje jiným státům nutné informace, potřebné informace, proto aby oni mohli aplikovat své daňové zákony na bohatství, které je vytvořeno na jejich území. Chci říct, že Evropská unie, která podle mě v tomto aspektu samozřejmě také sledovala OECD, by měla být pochválena. A měli bychom pozbuzovat sami sebe Unii, aby pokračovala. Mechanismy vymáhání evropské mm, samozřejmě ehm, ještě tak ne, nefungují jakožto mechanismy, které se týkají sdílení eh, daňových zákonů tedy sdílení a aplikace daňových zákonů. Tady víme, že tato oblast stále ještě v národní kompetenci a proto si myslím, že v tomto případě bychom skutečně měli podnítit Evropskou komisi, Evropské instituce, aby nadále pokračili v té linii, v tom, že tedy skutečně vytvářejí mechanismy, které dovolí národním orgánům dělat to, co je v jejich kompetenci. Děkuji mnohokrát, pane státní tajemníku. Naprosto přesně jste dodržel dobu, to je vynikající. A nyní za, eh, za EPP jako první kolega Nuno Melo. Vážený pane předsedo, dříve než eh, se mi bude odečítat čas, než než si tedy vezmu slovo a bude se mi odečítat čas za výstup, eh, rád bych tady ještě takovou předběžnou poznámku. Děkuji tato debata, která je také politická, by se měla opírat o fakta a ne o iluze. A v té otázce, kterou tady položil kolega Jepe Fot, náš spoluzpravodaj za socialistickou stranu, tady bych byl rád, aby informovala Byro, že je to, je to jaksi dvojaké. On říkal, že jsou tam ty, ty transfery, hovořil o tom, 10 miliard eur, že to bylo mezi 2011 a 2014, já. Prosím, neděli, nevrhejte tady nějaké dvojí světlo na tu záležitost. Nesmí to být dvojznačné. Tady je skutečně ta kontrola mm, daňové zprávy, ta daňová inspekce u nás jasně řekla, že z těch, že ta prohlášení, kterých se hovořil, byla e, z roku 2015-2016 a teprve čtyři z nich z doby současné vlády. Takže já vás prosím, zohledněte to neboť skutečně zpravodajové se nemůžou obírat o informace, které nejsou jasně podložené. Máme tedy skutečně 18 z roku 2015 a 16 a pouze 4 tedy z doby současné vlády, takže to byla ta moje předběžná poznámka. A nyní bych eh, přestoupil k vlastně vystoupení. Vážený pane stání tajemníku, vždy jsem se vás chtěl zeptat na tu tajnou dohodu z roku 2010 která byla potvrzena v srpnu 2010. Byla to dohoda mezi socialistickou vládou a jeho premiérem Jose Sokraterem a Seržem Vaškem a státem panamským z toho, že Panama v Portugalsku bude stažena z černého seznamu daňových rájů. Tehdy tedy skutečně panamská vláda tento krok zahájila, dobře víte. Víte tedy, že Panama nakonec zůstala na černém seznamu, protože během pravicové vlády, středopravicové vlády, byl vytvořen nový článek daňového zákona, který skoncoval s takovými to politikami a zavedl kri- objektivní kritéria pro to, kdo může být stažen seznamu a kdo ne. Dále se vás chci říct, když Evropská unie chce tedy posílit fiskalizaci eh, nebo zdanění eh, daňových rájů, ptám se vás, eh, chcete z černého seznamu stahovat Uruguay a další země. Dále vy porušujete legální kritéria, kritéria, které jsou v zákonu o zdanění v příslušných článcích. Já bych se také zeptal na toto, jakým způsobem jak si, eh, jak si se dokážete eh, vypořádat s tím, že tady vlastně dochází k porušení zákona. A pokud máte pocit, že ne, tak bych si vyžádal stanovisko daňového orgánu. Eh, proč jste tedy chtěli stahovat ty či ony země? A dále, a už budu končit, to se týče těch 10 miliard, tady bych rád věděl, jak to tady vypadá. Eh, zda máte nějakou, zda tam byla dohoda s daňovými úřadami, jak, je, co o tom vláda ví. A pak se, se vím, jaké to byly převady, kdo ty převody věděl a kdo do toho byl všechno zapojen. Děkuji mnohokrát, pane předseda. Děkuji. Nyní samozřejmě máte více času na odpověď. Vážený pane poslanče, Nuno no, Melo, nebudu opravovat ten to velké číslo těch eh, právních nepřesností, chyb, pochybení toho takzvaného daňového tajemství, profesního tajemství a všech těch věcí, které odhadují, že je tady určitý nedostatek pečlivosti na Madejře v tom, jak se tedy připravovali na tyto otázky. Co se týče vašich eh, konkrétních otázek, Já vím z médií, protože já jsem nebyl členem žádné z těchto vlád, že dvakrát, nejdřív to byl premiér z mé strany a pak to byl premiér z vlády, kde má strana nebyla. Panama dvakrát tedy tvrdila, že Portugalsko skutečně hodlá tedy Panamu sejmout z toho seznamu daňových rájů. 2010, jak jste hovořil, ano, e, tam skutečně ministerstvo zahraničí pana mi přišlo s takovýmto prohlášením, týkalo se to návštěvy našeho, našeho premiéra Pasovšeku, Kovalia. A já musím říci, že e, o co jde této vládě? Této vládě jde o to, aby ten seznam děnových e, rájů se zakládal aby tam skutečně byly ty nespolupracující jurisdikce. O to se opřeme. Je tedy zásadní, nezbytné, abychom měli vždy in, přístup k daňovým informacím. A nám ne, nezajímá až tak to úroveň vnitřního zdaňový nějaké země či teritoria. Chceme mít ten přístup. A proto chci říci, že jsme ze seznamu stáhli tři země. Je to seznam která je s velkým odstupem vůbec nejdelší seznam daňových rájů, pokud se tedy porovnáme s dalšími evropskými zeměmi. My jsme si dovolili stáhnout tři země, protože tyto tři země splnily soubor kritérií, zejména to kritérium, že si vymění informace s poltubářském prostřednictvím mechanismů, které byly vytvořeny eh, pomocí mezinárodní dohody a které eh, jsou pozitivně hodnoceny právě s ohledem na výměnu informací eh, ze strany OECD. A ta eh, formulace ovšem, formulování těch kritérií vyloučilo naprosto, aby momentálně Panama mohla být stažena z toho portugalského seznamu daňových rájů, což taky jsme se jasně řekli. A řekli jsme to panu velvyslanci Panamy, neboť tato vláda naše nechce nechce vystupovat nějakým způsobem falešně v rámci mezinárodních vztahů, a proto jsme jasně zprostředkovali panu velvyslanci tuto informaci. A co se týče té další informace, o které jste hovořil, na rozdíl od minulé vlády, naše vláda tady upravila situaci a zveřejnila na internetu informace statistické o těch převodech. Což je informace veřejná, každý si to může dohledat. Eh, informace, které jsme nezveřejnili, to, je, to není z důvodu profesního tajemství. My jsme prostě nezveřejnili určitou informaci proto, protože to podléhá um, daňovému tajemství podle portugalských zákonů, které chrání daňové poplatníky. Děkuji. Eh, skutečně Pane předsedo, já tedy jakožto předsedovi vám, jakožto předsedovi řeknu, že, že ukážu vám ten příslušný článek Všeobecného daňového zákonníka a zákona, aby náš výbor mohl jasně posoudit, jak to tedy přesně vypadá s touto situací a zda tedy eh, došlo k porušení těch daňových předpisů, či ne. Je to článek 78, 80 a 81 obecného režimu finančních institucích. Předseda, pane kolego, bych, bych vám děčen, kdyby se tu informace dal sekretariátu. Ano, já chci pouze připomenout panu státnímu tajemníkovi. A předseda, máme tady ještě další záležitosti. Děkuji vám. My si to věříme jako další Ana Gomeš. Vítám vás tady, pane státní tajemníku. Ráda bych se vás zeptala na to, za je nějaké odůvodnění toho, že tady poněkud zaostáváte s tím vyšetřením, tím šetřením těch převodů, ke kterým došlo mezi lety 2011 až 2014 a ptát se vám, co, co se pak stalo poté v roce 2015 a 16. Můžeme dostat konkrétně ty údaje a také bych ráda věděla, za ty převody, které se šetří, v sobě zahrnují Madeiru. Jsou to tedy převody z Madeiry či na Madeiru také. A pokud to jsou eh, převody z Madeiry, tak se ptám, je to nějakým způsobem kontrolováno? Máme nějakou kontrolu převodů, které byly dělány z Madeiry do offshoreových oblastí? A, a mm, dále, další otázka. Co se týče těch jurisdikcí, které působí jakožto zprostředkovatelé v tom schématu úniku, eh, v tom vyhýbání se daní. Vy jste tady hovořil o Lucembursku, jsou to tedy finanční centra, kde vlastně se i portugalské firmy vyhýbají daním. Jaká je demenze tohoto problému? Který, eh, to znamená, mám zejména na mysli podvody z DPH, které se eh, organizují zejména se zbožím, které prochází Rotterdamským přístavem. Děkuji, prosím, máte možnost odpovědět, pane státní tajemníku. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně, to vyšetření, o kterém hovoříte, eh, šetří, tedy to dělá ministerstvo financí, nezávislé, nezávislá daňová inspekce to šetří, zatím ještě nám nepředložili zprávu, takže musíme vyčkat, je to nezávislý orgán a my tedy musíme vyčkat na výsledky jejich šetření. Co my jsme mezi tím podnikli? Otázka, která má informativní povahu, my jsme tady měli určité pochybení těch procesů mezi lety 2013 a 16. Objevili jsme to v roce 2016 a jak se nám podařilo zatím zjistit, není tady eh, již další žádná problematická věc. Pak ty statistiky. Ty byly tedy nakonec zveřejněny. Madeira je součástí portugalského území a proto zákony které se týkají těch převodů, se samozřejmě týkají veškerých převodů, které mají původ na madejrském území, nezávisle na právním režimu. Máme tady ty mechanizmy výměny informací, tady ta transparentnost, vše, co se aplikuje v Portugalsku, aplikuje se stejným způsobem na Madeře. A žádné území, které je součástí Evropské unie, není součástí portugalského seznamu daňových rájů, také proto, že by to vlastně bylo s rozporu s evropskými předpisy. Tím stručně. Mám informace, že daňová inspekce nebo finanční inspekce již uzavřela to šetření. Eh, zdá se, že tedy eh, vám nebyla předána ta zpráva, ale na druhou straně, vy jste tedy hovořil o tom, když se to diskutovalo o tom parlamentu, že velké procento těch převadů eh, přiš, mělo původ BG v této skupině, která se pak zhroutila. Máte o tom nějaké další informace? Prosím. Z důvodu, který jsem vysvětlil panu Nuno Melovi, v rámci portugalské legislativy, která je na toto aplektovatelná. Já vám nemohu poskytnout nějaké údaje o těch eh, finančních institucích, které dělají ty převody. Ty veřejné údaje se týkají částek a země, zemí cílových. Vše to je publikováno na internetu a ne nemůžu vám tedy ani dementovat, ani potvrdit tu informaci, o které jste právě hovořila. Děkuji, dvě největší frakce překročily svou řečnickou dobu. A nyní jsme u EKR. Prosím, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Portugalsko je součástí úvěrového programu spravovaného EU a e MMF. To znamená, že by bylo zajímavé, kdybyste nám řekl, jak jaká jednání jste tedy vedli se zástupci EU a Mezinárodního měnového fondu, pokud jde o Madeiru? A e, obecně řečeno proti mezi, e, o mezinárodním postupu proti praní špinavých peněz. Jsou to tedy pro dlužníky zásadní otázky, to znamená, že bych se ráda zeptala, jakým způsobem to bylo řešeno. Děkuji a nyní má slovo pan státní tajemník. To jsou, myslím, dvě otázky oddělené. Co se týče toho režimu na Madeiře, daňový speciální režim, který je na Madeiře, je režim, který byl vytvořen v souladu s evropským nařízení a které slouží pro to, aby se podpořil rozvoj velmi odlehlých oblastí. Tento režim, podle našeho chápání, je skutečně eh, jak si si pomocí rozvoji Madeiry a již mnoho let tam vůbec není žádný prvek, který by se týkal finančních služeb. Proto ta eh, otázka finančních služeb na Madejře je relativně eh, řečník nedokončil. Co se týče potírání boji proti daňovým únikům, to je jistě prioritou mnoha vlád, které jsem mi zmínil různým způsobem, různě silně se tomu věnovali. Také se to týká otázky DPH a té eh, fakturace DPH. My jsme tady, myslím, velmi pokročili v této oblasti a dále to je záležitost vlastně mezinárodního ukrývání majetku a příjmu Samozřejmě i my v Portugalsku jsme se snažili vytvářet mechanismy, částečně jsme se inspirovali závěry e, toho tak známého procesu BEPS a také jsme se snažili vytvářet mechanismy transparentnosti, jako přednedávnem otázka zrušení možnosti akcí na doručitele, dále ta možnost eh, vytvářet tedy větší transparentnost v jistých oblastích. A to jsou vlastně veškeré příklady toho, jak vylepšovat daňovou legislativu, jak tedy bojovat proti daňovým unikům a proti praní špinavých peněz. Jako, jako za další za GUE Miguel Viegas. Děkuji. Dobré odpoledne. Vítám vás tady, pane státní tajemníku. Tento výbor má několik otázek. Za prvé otázka e, šetření, které se týká e, Panama Papers a samozřejmě těch Swiss Leaks, které také odhalily, že tady máme jisté problémy. Já se neptám na konkrétní osoby, spíše by mě zajímala taková ta bilance s ohledem na to, zase vám dokázalo určité příjmy dostat zpět z hlediska daňového, protože já si myslím, že veřejnost si zaslouží tuto informaci mít. Několikrát se změnili otázku bankovního tajemství. Já se vás ptám, jaký na to máte názor, do jaké míry je to překážka boje proti daňovým únikům a praní špinavých peněz. Pak se ptá, máme nějaké nástroje, které, kterým bychom mohli čelit těmi novými, novým výzvám, ta, ta obrovská kvali, kvantita údajů, které se musí zpracovávat, jak na to chcete zareagovat, co by se mělo udělat, měly by se nějakým způsobem eh, da, vytvářet nové prostředky pro to, aby se to zvládalo. A pak velmi specifická otázka, která se týká mnoha zemí. My o tom momentálně diskutujeme v Portugalsku v rámci eh, daně z příjmu eh, firm. Je tady snad zavést pomyčnost toho, eh, toho, té informovanosti nebo podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Myslím si, že Portugalsko se tady drží do doporučení OECE, e, tedy od jakého obratu jsou pak ty nadnárodní společnosti povinny Ehm, podávat ty zprávy podle jednotlivých zemí. Já se vás ptám, kolika společností v Portugalsku se to jedná a jaký typ ekonomiky to je, koho se to tedy týká. No, děkuji a nyní máte dvě minuty na odpověď. Děkuji. Co se týká procesu Swix, Leaks a Panama Papers, musím říct, že u Swix, Leaks hlavní část těch informací, které tam byly, byly relativně staré informace a proto těžko jsme mohli eh, využít ty údaje pro to, abychom vlastně dokázali vybrat ty daně, které takto byly nějakým způsobem eh, nevybrány. Dále. Mezi lety 2004-2006 se nám podařilo identifikovat určité případy a tady skutečně již konkrétně šetříme. Co se týče Panama Papers, tam šetření začalo asi před rokem a stále ještě probíhá většina té práce a snažíme se tedy zjistit, zda by bylo možné něco nějakým způsobem získat zpět. Samozřejmě je to omezené, na to, co je možné získat přímo. Takže to jsou zejména ty úniky informací této povahy a podle nás eh, jí by bylo mnohem výhodnější mm, získávat informace právě prostřednictvím formální eh, výměny informací. pro malou zemi, jako je Portugalsko, je to relativně obtížné, pokud mají získat informace z úniku, protože nemáme dost zdrojů ani lidské, lidských zdrojů, proto abychom mohli zpracovávat tyto záležitosti. Co se týče toho country by country reporting, informací podle jednotlivých zemí, já musím říci, že ten práh že samozřejmě každá země má velký zájem o těch informacích o jiných zemích, takže nemůžeme ovšem někoho nentit, aby si zvolil nižší práh. No, aby se nižší práh líbil. Ale stejně jako ostatní země, pokud ten, chci říct, že pokud ten práh bude vysoký, tak samozřejmě žádná země nebude mít pocit, že by měla uh, mít, eh, vytvářet pro eh, tyto podniky ve své zemi nějaké další povinnosti. Tedy, tady to je skutečně otázka dobré kooperace mezi jednotlivými zeměmi. Děkuji jako ještě dva řečníci. Sven Giegel a pak Jose Manuel Fernández Sven. No, děkuji. Musím říct, že je to uh, dneska poměrně chaotické co do uh, průběhu já budu hovořit anglicky, bude to jednodušší. Mám tři konkrétní dotazy. Za prvé, po odhalení, ke kterému došlo, máte za to, že došlo k porušení závazků, pokud jde o potírání praní špinavých peněz ze strany Portugalska. Pokud budeme vycházet z toho, že statistiky o transhraničním, přeshraničním transferu eh, kapitálu nebyly v minulosti zveřejňovány tak, jak eh, měly, to je první otázka. Druhá otázka. Rozhodli jste o tom, že budete monitorovat eh, speciálně ty banky, které byly v minulosti bez kontroly a které jsou tedy součástí skandálu Panama Papers? A další dotaz Zahájili jste eh, tedy soudní vyšetřování proti těmto bankám. A třetí dotaz. Nejsme si úplně jisti, kdo zajistí, že pravidla eh, nebo kontroly zaměřené proti praní špinavých peněz v Portugalsku budou skutečně prováděny. Domníváte se, Nedomníváte se, že by to mělo být vyjasněno, tak abychom zajistili, že závazky v oblasti praní špinavých peněz nebo boje proti praní špinavých peněz budou skutečně dodrženy. Děkuji a slovo má státní tajemník. Děkuji. Začal bych tím, že bych vám rád vysvětlil, že ten soubor povinností, o kterých jsem hovořil, které se týkají těch převodů do offshoreu, je soubor povinností, který existují pouze v té daňové oblasti a je to oddělené od kontrolního systému, který se týká praní špinavých peněz. Co tím chci říct? v rámci portugalského eh, těch předpisů to, ty informace o operacích a transferencích, které se týkají finančních operací, které mají být tedy eh, podle zákona sdělovány. Toto vše je sdělováno eh, bance banku do Portugal, tedy centrální bance, a není to sdělováno daňové správě. To je tedy odlišný systém. Proto tady, eh, co se tě těch selhání, eh, není to tedy přímo zážitost praní špinavých peněz. My máme velice nezávislé hodnocení naší eh, země, které je velice aktuální, bylo provedeno před několika měsíci a v rámci tohoto hodnocení vidíme, že Evropský kontrolní systém, který spočívá, ve, spočívá v podávání zpráv, tedy proto eh, centrální pance, a ne, eh, tedy finanční zprávy a státním zastupitelství, že tento systém funguje. A co se týče skutečností, o kterých jste hovořili, ano, veškeré fakta, která vedou k tomu, že by se mohlo jednat o zločin i hned, eh, daňová zpráva, daní orgán předává eh, justici. Není možné, aby tady stát tajemník do toho nějakým způsobem zasahoval. A já tady mám informace o tom, že je tady velice velká pozornost dnes ze strany orgánů zaměřená na ty finanční instituce, které prováděly tyto, tyto převody, tyto transference. Děkujeme tedy a jako poslední eh, řečník vystoupí Emmanuel Fernand, Jose Manuel Fernández. Which one? Uh, What was not, uh, yeah, but we have here the rules, colleague, uh, that we can uh, ensure. Kolegové, musím říct, že jsem poněkud překvapen. Daňové podvody by eh, tedy měly těsně souviset s praní špinavých peněz. To znamená, že pokud ta témata těs, eh, oddělíte, tak jak jste to vy eh, přednesl, tak je to zvláštní. Já se ptám, proč tedy tyto dvě strany nespolupracují. Pokud jste dospěli k nějakým závěrům, pokud jde o eh, praní špinavých peněz, tak by se to mělo týkat i dohodu nad bankami. Tady je spolupráce naprosto klíčová a vaše odpověď naznačuje, že Portugalsko potřebuje zavést jasnou spolupráci mezi různými orgány. Děkuji a Prosím pana státního tajemníka. Abych vám to vyjasnil, asi jsem se nevyjadřil dost jasně. Veškerý ten systém kontroly praní špinavých peněz, který vyplývá ze směrnice, co se týče finančních institucí, celá ta kontrola je zajištěna komunikací. To může tedy, že banky sdělují eh, dohledu, instituce dohledové, což je prostě portugalská centrální banka. A to, k, to, k těmto informacích mají přístup justiční orgány. Já tedy říkám, že toto naprosto splňuje předpisy směrnice o praní špinavých peněz, co se týče podávání informací o těch operacích. Co se týče o těch operacích do offshore, to samozřejmě má cíle daňové a ne cíle praní špinavých peněz. Daňový orgán je samozřejmě entitou, která je součástí kontrolního systému praní špinavých peněz. Ale co se týče praní špinavých peněz, tady daňový orgán, pokud zjistí nějakou eh, zločinnou aktivitu nebo nějaký náznak eh, kriminální aktivity, zejména která by se týkala praní špinavých peněz, i hned to oznámí. A pokud tedy existují nějaké poukazy na to, že by tady mohlo k takovému zločinu dojít, a týká se to transferu do offshore, do offshoreových oblastí, když se to týká samozřejmě zejména daní, takovéto údaje se povinně sdělují e, příslušným soudním orgánům, proto, aby tedy mohli zahájit řízení ve věci zločinu praní plynových peněz. Děkuji a nyní opravdu poslední otázka. Kolega Jose Maria Fernández, děkuji. Bude to ve dvou částech. První otázka. Tady to bude ano, ne. A už vlastně to udělal kolega Menu. Vaše vláda chce omezit ten černý seznam daňových rájů. Já se teď ptám, Eh, vyžádala si vláda činné stanovisko daňového orgánu v rámci tedy rozhodování o tom seznamu. Daňový orgán byl plně zaplněn do celého procesu. My jsme si vyslechli jeho názory během celého procesu eh, a to byl tedy proces, který vedl potom k té směrnici. Samozřejmě. Máme tady velký soubor stanovisek daňového orgánu a CEFu a tento daňový orgán byl naprosto zapojen do toho procesu. Můžete tedy říci, pane státní zemníku, že daňový orgán dal to své příznivé stanovisko? Pane poslanče, pokud, pokud já ten projekt, ten projekt té já jsem tady měl doprovozen tím stanoviskem daňového orgánu, ano, tak to tomu nebylo. To je pravda, já jsem takto nepostupoval a ani zákon mne k tomu jak si nezavazuje. Mohu si z toho vyvojit, že danový orgán neposkytnul stanovisko. Pane poslanče, podle informací, kterých mám, já jsem vám řekl, co vím, a vy si z toho vyvoďte to, co si vyvodit chcete. To je ve vaší plné odpovědnosti. Takže já si z toho vyvodím, že nebylo stanovisko daňového orgánu. Dobrá. Žádné další dotazy nevidím, to znamená, že poděkuji panu státního tajemníka. Kovi za tři a půl týdne tedy pojedeme na zjišťovací misi do Portugalska. Vás jsme u nás přivítali již dnes. Děkuji vám za vaši přítomnost a tím tedy končím naši dnešní schůzi a vám přeji všechno dobré. My do Portugalska přijedeme a budeme mít možnost ty dosud nevyřešené otázky ještě jednou probrat. To znamená, že končím schůzi na, a přerušuji ji na čtyři minuty a za čtyři minuty začne zasedání koordinátorů. Eh, schůze koordinátorů není veřejná, to znamená, že prosím, aby v mezičase opustili sál všichni ti, kdo nemají eh, právo zde být přítomně.